Possiamo riaprire la seduta? Caffè, caffè, caffè. Prima ancora di procedere... Tak, prosím, abychom začali. Ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, tak bych ještě jednou chtěl si to, co jsem řekl na schůzi koordinátorů, kdy jsem poblahopřál panu kolegovi Traškovskému k úloze ministra, které se brzy ujme v Polsku. Takže ještě jednou gratuluji jménem celého výboru. Vidím, že kolega Tráškovský si přeje eh, asi ještě k tomu něco říci, tak prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl eh, poděkovat, pane předsedo, protože bylo velkým potěšením pracovat pod vaším vedením a chci poděkovat i všem ostatním kolegům. Rád jsem pracoval na tomto výboru s vámi jako kolegy, bylo to velmi užitečné. Většinou, když se někdo stane ministrem po té, co byl v Evropském parlamentu, tak se těší. Já se samozřejmě také těším na svou novou práci, ale na druhou stranu musím také říct, že mi to tady trošku bude chybět, protože Polsku možná eh, lidé nerozumějí tomu, že někomu může chybět eh, výbor pro ústavní záležitosti, ale oni prostě nevědí dostatek o tom, co tady děláme. Já budu poslancem do 3. prosince, takže pokud ještě něco budete potřebovat, tak se na mě můžete otočit, eh, obrátit. Asi, a můžete samozřejmě se na mě obrátit i později, asi eh, vám nemůžu pomoct s ústavními věcmi, protože budu na starosti administrativu a informační technologie, co jinak povodně, požáry a tak dále. Takže mám asi největší, asi v mém případě největší pravděpodobnost, že brzy budu eh, odvolán, takže se možná budu muset také vrátit sem, ale doufám, že ne v příštích pěti letech. ale asi se sem určitě někdy podívám na různá slyšení a podobně. Takže ještě jednou děkuji za to, že jsem s vámi mohl spolupracovat a těším se na další zhledání. anche noi, signor ministro. Ano, děkuji. Takže i my, pane ministře, vážený pane ministře, eh, velice Rádi slyšíme to, co jste řekl. Samozřejmě i nám je líto, že o vás teď přicházíme, protože jste velmi významně se podílel na práci tohoto výboru. Zároveň je to pro mě ale radost, protože vás považuji nejenom za přítele, ale za mimořádně kompetentního člověka a jsem tedy rád, že budete pracovat v polské vládě. To jistě bude dobré pro celou Evropu. Dobrá, nyní pojďme k hlasování. Jako první bod budeme hlasovat o zprávě pana Traškovského, a to sice eh, Pravidla pro hlasování, obsah zprávy či postupu o souhlasu. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Což znamená, že nebudeme hlasovat o dalších návrzích, které jsou v tomto kompromisu začleněny a jsou to návrhy 4, 2, první část 1, 12, 15 a měli bychom tedy hlasovat o 14 a 13, ale ne. Omlouvám se, říká pan předseda. Omlouvám se. Ne, ty také odpadají, protože jsou v rozporu s kompromisem. Takže rovnou tady máme kompromis B pana zpravodaje. Kdo je pro? Přejete si něco říci, prosím? Já jsem navrhl kompromisy A, B a D a ještě ústavní pozměňovací návrh. A o tom jste nemluvil, pane předsedo. Takže by mě zajímalo, jestli se o tom bude hlasovat. A chci to ještě dovysvětlit. Ta slova, která jsem pozměnil, by měla zahrnovat mezinárodní smlouvy a to tam není e, začleněno do tohoto kompromisu, takže to chci ještě jednou navrhnout, abychom tam zahrnuli International Agreements, protože pokud si vzpomínáte, tak e, toto pravidlo 81 se týkalo také komplikované situace, kdy musíme řešit mezinárodní smlouvy a proto bych byl rád, kdybyste to mohl do toho znění začlenit. Eh, Tarkovský? Pan Traškovský? Já si toho sice vážím, ale nesouhlasím. Šlo tady o to, aby se k tomu vrátili u článku 90 a tam to vyjasnit. Když si přečtete článek 90 odstavec 5, tak se tam eh, jasně říká, že je potřeba zohlednit souhlas všech stran. Hodně dlouho jsme o tom diskutovali na konferenci předsedů výboru, snažili jsme se to tam rozlišit, šlo nám o to, jak vyjasnit rozdíl mezi 81 a 90. Na článku 90 ještě pořád budeme pracovat a ten se týká právě mezinárodních dohod. Takže už jsme odhlasovali A a teď budeme hlasovat o B. Uh, I can understand this position, but... Já toto stanovisko chápu, ale v tom případě bych byl rád, abychom mohli hlasovat zvlášť o pozměňovacích návrzích 15, 16 a 23. Protože zkušenost s mezinárodními dohodami nám ukazují, že zejména z výboru INTA ukazují, že potřebujeme to vyjasnit co nejrychleji již teď. Teď se uzavírají různé mezinárodní smlouvy a proto bych byl rád, kdyby šlo ještě o 15, 16, odhlasovat zvlášť. Tak, omlouvám se, ale já mám pocit, že tento ústní pozměňovací návrh je v zásadě repetitivní a tudíž zbytečný. Vzhledem tomu, že článek 90 v odstavci 5, jak ostatně tady pan kolega řekl, tak mm, tam se hovoří, že před podpisem každé dohody je dohoda předložena parlamentu ke stanovisku nebo ke schválení. Tudíž se pro postup souhlasu nebo schválení aplikuje článek 81, takže článek 81 už je tam také zmíněn. Není tedy nutné o tom takto hlasovat. Opravdu se mi to zdá zbytečné. Já jsem se domníval, že to mlčení k této věci znamenalo souhlas. Tak nevím, dobrá, ale pokud tady na tom trváte, Takže v pořádku, dobrá, pojďme dál. Kompromis B. Kompromis B. Kdo je pro, zvedněte ruku. Proti. Drželi se. Přijato. Což znamená, že jsou zde zahrnuty návrhy 1, první a druhá čas, 6, 5, 12, 28 a 16. Ano. 16. 16 pan poslanec Scholz. Takže pan poslanec Scholz si přeje, abychom hlasovali o 16 zvlášť. Hlasujeme o 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pojďme dále kompromis C. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Což znamená, že nehlasujeme o zahrnutých návrzích 24, 18, 12, 19 a 17. Ne, 19 pan poslanec Scholz si přeje, aby se hlasovalo. Takže 19 hlasujeme zvlášť, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Čili další návrh, takže kompromis C už jsme odhlasovali. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Takže nehlasujeme o všech dalších návrzích zahrnutých v tomto kompromisu. A máme zde První část, návrh 1, což je článek 81 odstavec 2. Je také tento zahrnut v kompromisu? Také je zahrnut v kompromisu? Tak omlouvám se, říkám vám předseda, to tady nějak nebylo uvedeno. Dobrá, takže ne, ani i tento návrh už byl v kompromisu, takže rovnou kompromis E. E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže potom jenom návrh pana, More, Mo, pana Moreiry. Ano, takže návrh 11. 11, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Čili závěrečné hlasování k tomto návrhu. Kdo je pro? Čili musíme se vrátit zpátky. Omlouvám se, říká pan předseda, měl jsem pocit, že to, říkal jsem to nakonec správně. Čili článek 81, odstavec 2. Pátá část. Návrh pana zpravodaje. O tom se bude hlasovat. Čili musíme teď hlasovat o návrhu 1, pátá část pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Takže nyní závěrečné hlasování. Závěrečné hlasování, kdo je pro návrh? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato 16 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Gratuluji panu zpravodaji. Je to tedy asi vaše poslední zpráva, že? Je tomu tak? Dobrá, takže gratuluji a nyní budeme hlasovat o dalším bodu. což je návrh stanoviska 29. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU. Pan Messerschmidt, pan Messerschmidt, čili předkládám hlasování návrh číslo 1 pana Dafa. Kdo je? A ne, přejete si vystoupit? Takže dám mu slovo panu kolegovi Messerschmittovi, prosím. Thank you, chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom by se chtěl omluvit za určité logistické věci, které včera nefungovaly. Souhlasil jsem s kolegou a slíbil jsem, že představím zprávu před výborem, to znamená před dnešním hlasováním. Údajně se něco zhatilo, na druhou stranu si myslím, že můžeme začít hlasovat. Už jsme to jednou probírali, mám pocit, že obecně tady souhlas, co se týče implementace směrnice v jednotlivých členských státech a také je tady uh, provádění ze strany lidí, nebo určité vynucování v těch státech, které tak nečiní. Takže to jsem chtěl jenom zdůraznit a doufám, že nikdo neměl žádné námitky včera, aspoň tak to bylo zohledněno také v pozměňovacích návrzích a myslím, že se můžeme pustit do hlasování. Ano, je to přesně tak a proto jsem říkal, že hlasovat začneme. Takže kdo je pro návrh 1? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh dvě, Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh tři, Pana Hefnera, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo čtyři, DAF? Pro? Proti? Drželi se? Přijato. Přijato. Závěrečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Přijato. 16 pro, jeden proti. A dále nám ještě zbývá hlasovat o výkladu článku 202 odstavec 5 jednacího řádu parlamentu o zjišťovacích misích. O tom jsme hovořili na výboru včera odpoledne. Ke stanovisku jste se eh, postavili kladně. Máte to ve svých složkách, já to teď nebudu znovu číst, takže kdo je pro toto stanovisko? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 17 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Tímto tedy končím dnešní hlasování a můžeme se vrátit k pořadu jednání našeho výboru. abbiamo, siamo arrivati, se non erro, al punto 15. Tak, pokud se nemýlím, eh, dostali jsme se k bodu 15. Statut a financování evropských politických stran. Ah, sì, c'era da vedere. Punto 5. Ještě nám tady zbývají dvě body, protože včera jsme se nedostali k tomu bodu 8, to je změna článku 136 jednacího řádu o účasti poslanců na zasedání. A ještě nám zbývá ten další bod. Evropské politické strany, ovšem paní zpravodajka tady zatím není ale já věřím, že ji mohu nahradit a informovat vás o stávající situaci. Zatímco v článku 136 pan zpravodaj Hefner, toho tady máme, ten tady je, čili může se slova ujmout k této věci. Měli jsme o tom hovořit včera, ale následně jsme to odložili. Takže pan kolega Hefner nejprve. Já, herzlichen Dank, Herr Präsident. Já vám děkuji, pane předsedo. Myslím, že tady nemusíme eh, vést nějakou eh, náročnou diskusi o sporných věcích. Tady jde o několik eh, menších záležitostech, které jsou spíše technické povahy. Možná si vzpomínáte, že asi před půl rokem jsme dostali dopis od Francisky Brandner a dalších asi 14 kolegů tady v parlamentu, kteří prosili o to, aby při zápisech z výboru byla zavedena nová kategorie, a sice, aby byli e, tam uvedeni poslanci, kteří se omluvili z zasedání, protože byli na mateřské nebo otcovské dovolené. To je něco, na co mají, na co mají eh, právo občané, také poslanci, Králem na ty velký důraz, aby se zhostili svých rodičovských povinností a ty byli až dosud uváděni jako chybějící. Děkuji kolegům, kterým se narodilo dítě, všichni gratulují a blahopřeji k, to, k narození dítěte, ale potom se uvádějí jako poslanci, kteří neplní své poslanecké povinnosti. A určitě to eh, můžou zneužít různí novináři nebo eh, nevládní organizace, které poukazují na, ty, na ta čísla o nepřítomnosti poslanců. A zase to může zkreslovat eh, údaje o pracovní morálce poslanců. A Já si myslím, že tady by to určitě šlo velmi jedno, jednoduše provést. Je to podle mě přiměřená věc. Výbor mě požádal, abych eh, předložil zprávu k této problematice. To, co navrhli, na ta navrhla skupina poslanců, tedy v jednacím řádu proto vytvořit zvláštní ustanovení, kde se bude říkat, že případě absence z důvodu eh, mateřské nebo soudské dovolené eh, ten poslanec nebude uveden do zápisu jako nepřítomný, tak to považuji za trošku problematické. Já si nemyslím, že bychom nutně museli vytvářet nějaké nové ustanovení v jednacím řádu, které by eh, zavádělo nová kritéria, která se odchylují od těch ostatních pravidel. V jednacím řádu už něco máme. Máme kategorii eh, poslanec je omluvený ze zasedání. To je, eh, je to v článku 31 prováděcích předpisů. Mají to na starosti kvestoři, tuto kategorii. A kromě toho jsem ještě byl osloven řadou kolegů, kolegů, kteří říkali, že co se stane, když budu adoptovat dítě, nebo to moje vlastní dítě, a nejde jenom o narození, ale pokud jde například o to, jak si při adopci zvyknout na to dítě, když tím člověk musí se adaptovat, nebo při nějaké těžké nemoci, nebo nějaké cestě s pověřením parlamentu. Já si nemyslím, že bychom teď měli vytvářet nějaké nové kategorie, ale náš návrh je, abychom prostě odkázali na článek 31.4 prováděcích předpisů k jednacímu řádu, tedy ke statutu poslanců, Tady už eh, kategorie je, eh, omluveného poslance je. A potom uvidíme jednu změnu u článku 36, kde čistě řekneme, že v těch případech, kdy se poslanec omluví z zasedání, tak bude do zápisu to uvedeno jako zvláštní kategorie. Je tam kategorie přítomní. což jsou ti poslanci, kteří se vlastním podpisem sami eh, napsali do prezenčních eh, listin a potom tam bude kategorie omluveni a potom třetí kategorie nepřítomní nebo neomluvení. To je tedy návrh který eh, je podle mě nejjednodušší, protože nemusíme vytvářet eh, nic nového, můžeme se prostě držet toho, co už máme a budu to mít na starosti předsedové na žádost kvestorů. Takže tak, jak to tady v této zprávě navrhuji, tak uděláme tuto malou změnu. Myslím, že se to tím řeší velmi uspokojivě, bez velkých komplikací a samozřejmě bych se rád poslechnout, co se k tomu řeknou, co k tomu řeknou ostatní. Děkuji. Hlásí se někdo k, tém, k tomuto bodu? Ano, prosím. Thank you so much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velice stručně se pokusím vysvětlit, proč je tato otázka tak důležitá. Můj kolega, pan Martin, měl hovořit danému tématu, ale vzhledem k tomu, že byl nemocný, tak se nemohl zúčastnit zasedání našeho výboru a požádal mě, abych eh, promluvila jeho jménem. Co je zvláštní na, nebo zajímavé na této otázce, že jsem se já vrátila zrovna z materské dovolené, takže také si myslím, že jsem skutečně povolená, abych hovořila k tomuto tématu. Je naprosto správné, aby Evropský parlament uznal důvody nepřítomnosti, jako je otcovská, materská dovolená. Není to to samé jako pouhá nepřítomnost. A parlament musí být příkladem, musí posílit daná opatření pro Eh, mateřskou dovolenou, otcovskou dovolenou a také nemocenskou, protože ta situace není úplně dokonalá a já jsem obdržela spoustu dotazů od médií, když jsem byla na mateřské, jak je to vlastně ošetřeno. A já jsem eh, odpovídala tak, že to pro média uspokojivé nebylo. A na základě této zprávy jednací řád bude odkazovat eh, na to, že předseda omluví eh, daného poslance. Tento seznam důvodů bude součástí prováděcích opatření, to bude naplňovat kvestoři a já si myslím, že tak to bude v pořádku. Původní požadavek poslanců, kteří předložili tento návrh pravidel se týkal pouze materské a otcovské dovolené. Je důležité, abychom zvážili i jiné důvody, jako je například nemoc. Například můj kolega, pan Martin, je zrovna nemocný a také otázku parlamentní práce, ale myslím si, že výbor by měl probrat, které důvody budou přijatelné pro takovouto omluvenou neúčast. Prováděcí nebo vysvětlující prohlášení, které připravil pan zpravodaj, jasně, přesně vysvětluje ty důvody navržené změny. Prezence je využívána celou řadou organizací, které se snaží identifikovat poslance, především na plenárním zasedání, proč se nezúčastnili a snaží také sledovat různé trendy, nebo my sami sledujeme i trendy v naší přítomnosti na zasedání. World Watch je konkrétně zmíněna ve vysvětlujícím prohlášení, protože celá řada organizací používá právě záznamy o přítomnosti, využívá to i samotný Evropský parlament. Možná není nutné v tomto vysvětlujícím prohlášení pokázat pouze na jednu webovou stránku. To je možná jediná maličkost, kterou by mohl pan zpravodaj zvážit, ale to může pozměnit sám pan zpravodaj ve svém vysvětlujícím prohlášení. Celkově Podobně jako stínový je zpravodajové bych chtěla vyslovit podporu této zprávy a nemáme žádné jiné další návrhy. Děkuji. Yes, uh, uh, I, I don't, uh... Já nemám vůbec žádné námitky k danému návrhu, tak jak je nyní uveden. Ale jak to chápu já, týkalo by se to pouze plenárních zasedání, protože přítomnost na výborech není pokryta Vote Watch a skutečně těžko zjišťovat konkrétní čísla prezence. To čísla zjistíte velice obtížně a říkám si, zda by to mohlo být explicitně vysvětleno v tomto vysvětlující prohlášení. že to týká nejen plenárního zasedání, ale i přítomnosti na zasedání jednotlivých výborů. Děkuji. bez mikrofonu. Eh, Říkal jsem, pokud jde o účast na výborech, tak mám pocit, že tam není možné rozšířit tento návrh. Ale samozřejmě můžete předložit pozměňovací návrhy. Takže je to poměrně urgentní. Lhuta pro pozměňovací návrhy 12. prosince a hlasování by následně mohlo proběhnout 21. ledna, pokud pan zpravodaj bude souhlasit. Toto, pane Hefnere, přejete si k tomu ještě něco? Já už jsem se ptal, jestli se někdo hlásí. Já jsem jenom chtěl eh, velmi stručně říci, že bychom měli všechny případy řešit tak, že veškerá nepřítomnost bude zaznamenávána a za druhé šlo nám přece o to, abychom tady třeba explicitně vote, Watch, ale abychom si to vyřešili sami. A pak eh, si myslím, že je to nezbytná změna, protože eh, není vhodné, aby kolegové byly staveni na pranýř v dnešní, v dnešním mediálním prostředí a, a přitom nic nespáchali, protože eh, to, co mají dělat jako rodiče, je stejně důležité jako jejich práce. A já bych byl rád, kdyby to mohlo být co nejrychleji schváleno tak, aby to bylo uspokojivě upraveno. Mi pare che in linea di c'è una posizione. Děkuji. Vypadá to, že obecně je postoj k tomuto návrhu velice kladný. Jak jsem řekl, úplně urgentní záležitost to není, takže proto ty lhuty jsme stanovili tak, že předložení pozměňovacích návrhů 12. prosince ve 12 hodin v poledne a hlasování 21. ledna. Dobrá, a nyní poslední bod, což je statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací. Spravodajka paní Žanaku není přítomná, ale e, souhlasila s tím, abych vás o této věci informoval já. Nebo 19. listopadu se ve Štrasburku uskutečnil druhý neformální trialog pod litevským předsednictvím. Článek 70 eh, stanoví, že po každém trialogu vyjednávací tým musí informovat příslušný výbor, co jsme v tomto případě my. Čili jaké informace pro vás mám. 19. listopadu v rámci trialogu eh, jsme doufali, že Rada poskytne konkrétní mandát litevskému předsednictví, ale to bohužel nenastalo protože na radě chyběla potřebná většina a tudíž rada nepřipravila žádný konkrétní mandát. Tím pádem litevské předsednictví bylo schopné pouze poskytnout jakousi mm, schrnující poznámku a zopakovat ty body, kde na radě panuje schoda. Jaké jsou tyto body? Jsou následující. Za prvé, pokud jde o formální postup administrativní registrace, tak to by mělo probíhat automaticky. To znamená, jakmile dojde k ověření formálních podmínek a jakmile mm, je formulován písemný závazek v tom smyslu, že strana požaduje registraci, že bude respektovat základní hodnoty Evropské unie, tak registrace proběhne automaticky. I tentokrát se velmi obsáhle hovořilo o tom, eh, jak by ta registrace měla probíhat. My jsme nadále trvali na tom, že by to mělo být v parlamentu, protože to je jediný kompetentní orgán, kde by měl vzniknout tento registrační orgán. Oproti tomu rada trvala na tom, že by měla vzniknout nějaký autonomní nezávislý orgán velice jednoduchý, kde bude nezávislý ředitel a který bude fungovat za souhlasu tří evropských institucí, ale že bude mít svou vlastní právní e, způsobilost. To bude vlastní právnická osoba. Pokud jde o zrušení registrace, tak měla by to být právě tady tato, e, tento subjekt, tento orgán, který bude provádět zrušení registrace jedině pokud se Rada a parlament ovšem nepostaví proti rušení registrace. Ehm, pokud jde o status, tam to zatím nejsou ty názory úplně jasné. Pokud jde o financování, tak rada eh, chce udržet status quo, čili víceméně, aby se nic nezměnilo. Rada eh, se domnívá, že se přibližuje interinstitucionální dohodě, co se týče registrace a zrušení registrace. Ovšem, pokud jde o financování, tak rada se domnívá, že by bylo možné také financovat i kandidáta, který bude označen za možného kandidáta předsedu komise, ale ne v zemi, ve které kandiduje, ale v jiných zemích. Čili eh, vyjednávací tým Evropského parlamentu, jak víte, se měl rozdílné názory prakticky ke všemu. Ovšem, v rámci posledního neformálního detriagu jsme řekli, že můžeme ustoupit v otázce registrace, že můžeme ustoupit v tom smyslu, že připustíme, že registraci bude realizovat nějaký nezávislý orgán, nezávislý subjekt, Ovšem za předpokladu, že ředitel tohoto subjektu bude jmenován za spoluúčasti Evropského parlamentu nebo alespoň předsedy Evropského parlamentu. Pokud jde ovšem o zrušení registrace, tak tady ano, akceptujeme automatický postup, respektive my jsme ho dokonce navrhli. Navrhli jsme, aby se to dělalo automaticky, aby se ovšem respektovalo právo svobody združování, svobodné myšlení a tak dále. To čili to akceptujeme, ale pokud je o vyškrtnutí z rejstříku, tak tady eh, dle našeho názoru se jedná o natolik zásadní, o natolik důležitý krok z politického hlediska, že eh, zde musí do toho být parlament plně zapojen a případně také rada, pokud si bude přát. Samozřejmě ta závěrečná kontrola by následně spadala e, soudnímu dvoru, protože vždycky tam musí být možnost justičního soudního řešení. Pokud ale nebude nalezena schoda k této finální části, tedy zrušení registrace, tak e, by, je možné, aby tam tedy bylo uvedeno, že to zrušení registrace bude provádět ten samý orgán, který provádí registraci, ale že zrušení registrace vždy musí předcházet hlasování v rámci parlamentu a eventuálně také na radě. Takže kdo ve finále o tom bude rozhodovat, bude to tedy parlament a rada. Ano, pochopitelně eh, ten orgán, ten úřad možná nebude muset souhlasit se zrušením té registrace z nějakých technických či právních důvodů, Ehm, takže v takovém případě ten příslušný výbor, příslušná rada možná může zamítnout to zrušení registrace, ale vždy by to muselo podléhat kontrole soudního dvora. Čili to je víceméně aktuální stav této debaty. My přikládáme velkou politickou důležitost eh, této věci můj osobní názor je ten, že bychom se měli snažit urychlit eh, ta jednání a snažit se dosáhnout kompromisu za každou cenu. Samozřejmě ale za předpokladu, že budou zachovány alespoň základní rysy našeho návrhu. Eh, čili mm, komise, takto komise nám ještě předložila určitý návrh, určité konkrétnější změní jednotlivých článků nebo respektive konkrétnější změní uh, toho stanoviska, ještě jsme se s tím podrobně neseznámili. Hmm. Předpokládám, že se uskuteční další neformální technický trialog a to ještě během tohoto týdne. Jedna otázka, která v tomto případě se stále nabízí, je, že jestliže to je technický trialog, který tedy dělají odborníci, experti, tak zda by měla, měl mu předcházet či spíše následovat politický trialog, tedy takové stanovení těch zásadních linií. Protože hmm, zda tedy by spíše ten technický trialog neměl odrážet politická rozhodnutí. Ale dle mého názoru v zájmu co nejrychlejšího dosažení nějakého výsledku bychom e, možná mohli přistoupit k tomu, že tedy ten technický trialog se uskuteční co nejrychleji a tudíž ještě tento týden. Takže ke všem těchto věcem rád si vyslechnu váš názor. Kdo se hlásí? Pan poslanec Dav. Děkuji. Pane předsedo, já si nejsem úplně jistý, že jste úplně věrně popsal uh, tu situaci tak, jak, taková, jaká je. Myslím, že na radě je silná většina pro ten návrh, který byl eh, dohodnut eh, třemi právními službami těch tří institucí. Je tady několik členských států, které se staví proti eh, Spojené království z evidentních důvodů. Nizozemsko možná z méně evidentních důvodů. A potom Češi. kteří vlastně žádnou vládu nemají. Myslím, že ten, to poslední zasedání trialogu bylo strašné, špatně to bylo řízeno, předsednictví rady bylo eh, chaotické. Nicméně je tady teď návrh nějakého textu, který by měl být docela mm, eh, snadný ke schválení. A nevidím žádný důvod pro zasedání nějakého technického trialogu před tím politickým. Myslím, že by to šlo zorganizovat na začátek příštího týdne, abychom to rychle vyřešili. A k tomu potřebujeme ten dokument od komise, ale já jsem toho dojmu, že se to eh, připravuje, nebo že už je to téměř hotové. Ještě dvě poznámky k obsahu tohoto návrhu. U článku 12.4 bychom měli ponechat eh, ty procentuální údaje tak, jak jsou. A za druhé, je to otázka, na kterou jste správně poukázal. Jde o finanční podporu kandidáta. do eh, Evropského parlamentu. Kdybychom tam ponechali článek 18.1, a odstranili formulaci, která zakazuje nepřímé financování kandidátů. Ale ponechali tam to, že je zakázána přímá podpora. Myslím, že tím bychom vyhověli všem těm právním výhradám, které by mohly být zneseny. A navrhuji, abychom eh, to projednali co nejdříve a abychom eh, uspořádali zasedání trialogu. Děkuji, pan poslanec Bronz. Yes, co se týče vysvětlujícího memoranda, zde se zmiňuje také možnost, že bude Evropská politická strana, která bude zaregistrovaná, ale nebude žádat o finance nebo, že, nebo nemůže požádat o finance před registrací. Za jakých okolností by politická strana mohla být zaregistrována a přitom nežádat o finance? Zdá se, že tady není nějaký nižší požadavek pro samotnou registraci, než když dále požadujete nějaké finance. Podle mého názoru by mělo být snažší zaregistrovat se, než se zaregistrovat a zároveň požádat o finanční prostředky. Takže co je můj dotaz? Co je výhodou nebo nevýhodou, když se zaregistrujete a nebo když se zaregistrujete a nedostanete finanční prostředky? Také proces deregistrace. To je také důležitý politický problém. Myslím si, že to slovičko political bylo dobře vybráno, protože když se bavíme o nestranosti, tak eh, ta aplikace, která byla učiněna vůči evropským politickým stranám, je, že často zapomínají ty důvody, proč žádají o deregistraci. A to je téměř analogické, jako kdyby někdo psal policii a říkali, že jmenovaná osoba by měla být eh, odsouzena, zavřena, aniž by zmínil, za jaký zločin. Memorandum, jako jiné podobné dokumenty, hovoří také o právu na spolčování, ale toto spolčování musí být eh, schváleno. Já bych to ponechal nyní, protože už jsme tam hovořili mnohokrát. Děkuji, pan poslanec Tarkovsky. No, <clears throat> very briefly, uh, Velice stručně, hovořili jsme o tom už mnohokrát, ale myslím si, že pokud chceme uzavřít tuto dohodu, a já si myslím, že o to nám všem jde, před následnými volbami, tak eh, musíme přijmout několik rozhodnutí, co se týče našich priorit. Já si myslím, že stávající návrh je celkem dobrý. Není úplně dokonalý, ale někdy je lepší nepřítel dobrého. Pokud si rada se s tím neví rady, tak eh, předsednictví Víme, že valná většina členských států to podporuje, což opět vyvíjí mnohem větší tlak na nás, větší odpovědnost a my musíme eh, navrhnout jasné priority, které chceme bránit a víceméně je to jasné. Jsou tady dvě, tři otázky, které bychom měli bránit, ale myslím, že můžeme dospět ke kompromisu. Ale musíme se velice zaměřit v našich rozhodování, protože nemá cenu vracit se ke všem argumentům, opět to vše otevírat. Musíme snížit naše ambice, co se týče financování, to už jsem říkal posledně, a musíme se zaměřit pouze na ty dvě, tři věci, které jsou skutečně důležité a potom vyvinout náležitý tlak na radu. To je jediná šance, jak uzavřít tuto otázku ještě před eh, následnými volbami. Pokud neustále budeme vést diskusi, která se nebude takto zaměřovat na tyto body, tak vzniká problém. Víme, že předsednictví se snaží také usilovně uzavřít eh, tuto otázku, takže měli bychom jim pomoct, ale je důležité, aby v první řadě jsme měli politickou dohodu zde. Jak už jsem říkal, vidíme pouze dva, tři skutečné problémy, co se týče verifikace a musíme být také jasní v našem sdělení. To jsou jediné věci, které ještě nejsou dořešeny, jinak eh, pokud to otevřeme, tak se opět zabředneme do všech těch detailů. Pochopitelně některé věci lze zlepšovat, ale může se stát, že nakonec ta dohodna vůbec nevznikne. Ah, Děkuji a ještě se hlásí pan kolega Hefner a Scholz. Hefner, prosím. Já úplně souhlasím s tím, co právě řekli kolegové. Myslím, že teď skutečně stojíme před úkolem to dotáhnout do konce. A pokud tady bude dostatek dobré vůle, tak si myslím, že to řešení je na snadě. Je to všechno připraveno. Já osobně si myslím, že ty právní služby tří institucí eh, byly velmi nápomocné, navrhly řešení u všech eh, nejasných věcí a já si myslím, že je jasné, že my parlamentu pořád eh, neřešíme stejnou otázku. My jsme spokojeni s tím koncencem, kterého jsme dosáhli a jsme připraveni vyřešit dvě, tři ještě nevyřešené věci. Takže bych navrhoval, abychom svolali formální trialog tento týden. A měli bychom všem ostatním stranám dát najevo, že chceme to projednat a dotáhnout do konce a nalézt nějaké řešení. A jsem také přesvědčen o tom, že pokud to, ten trialog bude dobře řízen, tak bychom mohli dospět k řešení, k rozhodnutí a to by potom mohlo projít i na radě. Takže já navrhuji požádat o formální trialog a dospět nějakému závěru co nejrychleji. Děkuji. Všichni, kteří se účastnili posledního trialogu, byli zklamaní ochotou rady postoupit ku předu. Andrew Duff to popsal jako chaotické a já s tím souhlasím. Já eh, jsem toho názoru, že bychom měli jít na formální trialog co nejrychleji a udržet tlak na ostatní s tím, že chceme to co nejdříve ukončit. Tento cíl bychom měli mít na paměti, měli bychom se snažit prosadit naše stanovisko, které se vyvinulo v průběhu trialogu a na základě toho bychom měli eh, být schopni najít kompromis s radou, takže já podporuji všechny ostatní kolegy, kteří chtějí svolání formálního trialogu co nejrychleji. E, io volevo... Já bych chtěl ještě jednou lépe zopakovat můj názor. Já jsem optimista. V rámci našeho výboru a v rámci vyjednávacího týmu ty pozice jsou víceméně jasné. My jsme už udělali velký ústupek. Vzpomeňte si, že paní zpravodajka Janaku byla jednoznačně proti myšlence toho, že by existoval nějaký samostatný orgán, který bude mít uh, Eh, status právnické osoby a bude realizovat registraci. Ale jak vidíte, kompromis jsme udělali a snažíme se teď hledat výhody na jiné straně. Čili situace je poměrně jasná. Jedná se o velmi důležitou institucionální otázku. Co se týče financování, to jsme zatím ještě ani neřešili. Pokud jde o tu institucionální uspořádání, už jsme udělali velké kroky kupředu. Co se týče registrace, řekli jsme dobrá, automatický mechanismus. Ano, bude existovat nějaký orgán, který bude provádět registraci. Takže už to byl veliký ústupek. Registrace samozřejmě musí být podmínkou pro financování. Jestliže se strana nezaregistruje, nemůže požadovat financování. To je jenom v reakci na to, co říkal pan kolega Bronz. Dle mého názoru jediný problém, který zůstává z toho institucionálního pohledu, je následující. A to je to téma deregistrace nebo zrušení registrace. Ty návrhy, které jsem vyslechl na posledním neformálním trialogu, hovoří o tom, že to musí provádět ten samý orgán, který dělá registraci. Ale já to považuji poměrně za nešťastné, aby takto důležitou záležitost, jako je vyškrtnutí nějaké strany eh, z možnosti mít eh, konkurenci s dalšími stranami, aby toto mohla dělat jedna osoba, nebo respektive jeden úřad. To mi přijde opravdu nepřijatelné, abych tak vyjádřil svůj názor. Čili kompromis této věci by mohl být následující, a to sice, že tam bude podmínka hlasování parlamentu nebo rozpravy v parlamentu. Jestliže se jedná o zrušení registrace, která musí splnit určité formální podmínky, formální podmínky to znamená prostě, mm, nebo respektive všechny ty formální podmínky pro registraci, to znamená minimálně jeden poslanec v Národním parlamentu, minimálně jeden poslanec v Evropském parlamentu, 3% a tak dále a tak dále, tak je zřejmé, že to může dělat registrační orgán a případně na to dohlížet soud. Ale pokud se týká o zásadní hodnoty Evropské unie, tak to nemůže rozhodnout jedna osoba, jeden subjekt. O tom musí rozhodnout nějaký vyšší politický orgán. To je moje představa. Ale mm, i k této věci já se domnívám, že už jsme blízko nalezení řešení, protože mm, ten návrh je poměrně zmatečně předkládán litevským předsednictvím, ale domnívám se, že v tom textu, který jsem ovšem zatím bohužel nečetl, uh, ale s ním se brzy seznámíme, tak tam se hovoří o tom, že se předpokládá hlasování parlamentu, ale předpokládá se to jako nějaká sekundární věc v souvislosti s rozhodnutím toho nezávislého orgánu. Čili orgán, eh, ten nezávislý orgán může rozhodnout o vyloučení eh, z nějakého obsahového hlediska, tedy že došlo třeba ke zradě evropských hodnot a parlament se k tomu může vyjádřit. Ale já se domnívám, že by to mělo být právě naopak, že by to měl být parlament a eventuálně parlament plus rada, které rozhodnou o tom, že chování té které strany není v souladu se zásadními hodnotami. To zrušení je aktem úředním, aktem toho příslušného orgánu, který následně o tom rozhodne. Čili je tady důležitý rozdíl. V kterém momentě tedy vstoupí do hry parlament? Zda před nebo po tom momentu, kdy dojde ke eh, rozhodnutí o zrušení. A to je něco, k čemu musíme nalézt schodu. Proč eh, já jsem proto, aby proběhl neformální technický trialog? Tak je to z toho důvodu, že se domnívám, že tady tato otázka, která v zásadě se týká formulace, tak mm, právníci, právní odborníci mohou předložit různé alternativní návrhy. Tak, aby to bylo odborně, technicky definováno. Protože podle mě v reálu ten zmatek, který tam nastal, který se často stává v rámci trialogu, je, že třeba se prostě někdy dobře nepochopíme, mluví se tam různými jazyky. Takže kdybychom měli před sebou něco písemného, bylo by to mnohem jasnější, můžeme se rozhodnout tak či tak. E, ano, souhlas tam je s tím, že tedy e, parlament do toho bude vstupovat s ohledem na respektování základních evropských hodnot, na to ověřování. Ale teď jde o to, kdy, ve kterém momentu, zda před nebo po formální vyškrtnutí z toho rejstříku. Můžeme třeba, já nevím, vytvořit dvě různé formulace a následně politicky o tom podebatovat. Čili já jsem to chtěla jenom takto vysvětlit. Velice rád si vyslechnu vaše názory a ještě znovu se nám hlásí pan kolega Duff. Pane předsedo, s nejvyšší úctou myslím, že bychom neměli ty věci ještě více zamotávat, než už jsou. V návrhu článku deregistrace je jasně řečeno, že buď Evropský parlament, anebo Rada mohou v podstatě rozporovat rozhodnutí tohoto orgánu který má deregistrovat danou politickou stranu. To znamená, že my jsme ta určitá pojistka v případě takového rozhodnutí. A stávající znění naprosto naplňuje potřeby těch, kteří je zcela správně chtějí zachovat eh, výsady Evropského parlamentu. A co se týče jednotlivých postupů, tak eh, zde není podpora pro myšlenku, že potřebujeme eh, další technický trialog. To další kolo by bylo pouze mrháním času, na to poukazují předešlé zkušenosti. Tato setkání spíše vedou k větším zmatkům, než aby vysvětlila dané záležitosti. Takže já bych chtěl důrazně uvést, že výbory by měli postoupit k technickému dialogu, který by rychle ukončil tuto problematickou záležitost. Okay. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, ale hlasovali jsme v jiném výboru. Já jsem získala informace od kolegů a je jasné, že máme velice málo času, abychom to dokončili do našeho konce legislativního mandátu, takže jsme pod velkým tlakem, ale věřím, že se velice blížíme dohodě této institucionální kapitoly a je tady také požadavek ze strany našich občanů, že bychom měli něco udělat, měli bychom vyslat signál. Tuto záležitost bychom měli vyřešit eh, možná v rámci toho technického dialogu. Pokud vím, tak eh, je to ve čtvrtek, byl by to důležitý krok, eh, ale Investovali jsme příliš mnoho úsilí do této záležitosti. Je tady možnost dohody, takže já bych to ráda prosadila. Pochopitelně by to nemělo být ovšem za každou cenu. Víte, že jsem praktická žena a vím, že musíme učinit více kompromisů, nicméně komise nám musí výjít na půl cesty v jednotlivých bodech a přijetí právního statutu je klíčové, ale ne, pokud budeme přijímat názor, který nebude mít ten náležitý obsah. A také musíme pracovat na konkrétním textu. Chtěla bych požádat důrazně radu, aby nám zaslala poslední verzi toho pracovního dokumentu. Alespoň v případě těch bodů, kde se zdá, eh, panuje dohoda, takže pokud budeme mít ten jejich konkrétní text, tak budeme mít další možnost na něm pracovat. Protože jinak opět budeme mít dokument úplně na poslední chvíli, budeme to muset teprve projednávat v rámci vyjednávacích týmů a souhlasím s tím, že bychom se měli angažovat především na té právní úrovni, co se týče vyřazení těchto politických stran. Nicméně tady máme orgán jako jediný orgán. Musíme také pamatovat na to, že tady bude určitá pojistka výboru eminentních osob, takže ty budou mít také určitou váhu, pokud eh, tedy budou mít toto vyjádření, i když nebude právně závazné. Chci tedy říci, že musíme se sejít všichni na křižovatce, musíme vzít v potaz vše, co jsme dohodli, ale musíme také včas obdržet ten konkrétní dokument z rady, aby náš tým mohl na něm pracovat. Takže bych byla ráda, kdybychom měli formální trialog, ale pochopitelně ten technický dialog je také náležitý, abychom se mohli náležitě připravit. Děkuji. Já, ich glaube, bei diesem... Já si myslím, že u tohoto téma platí více než v normálním životě, že musíme rozlišovat rozdílné věci, jednak je to ta obecná, tedy eh, věcná, obsahová úroveň a potom ta úroveň, kterou bych popsal jako procesní otázka. kde jde o normální lidskou ochotu eh, věci posunout o něco dál pořád vedeme debaty o obsahových věcech, ale já si myslím, že v tom obsahu ten problém ani není. Tedy někde jinde. Já si myslím, že jsme, se nám podařilo omezit rozsah toho okruhu ještě nerozhodnutých věcí a zbývá nám pár věcí, které by mohly velmi rychle padnout nebo být vyřešeny na zasedání trialogu. A říkám také, že pokud to vedení na radě asi na tomto konkrétním místě není úplně nejšťastnější, tak i přesto je dobré vědět, že jsou tady jiné delegace na radě, které by nám mohly pomoci a které potom nejsou všechny přítomny v tom okamžiku, kdy to mm, mm, předsednictví mm, zrovna provádí svou práci, ale myslím, že je důležité si to i tak vyslechnout, protože to poslouží tomu porozumět, o co tam skutečně jde. A je možné také říci, že rada není úplně konsistentní ve svém jednání, ale i přesto my bychom se o to měli snažit, abychom neustále neměnili své stanovis, svá stanoviska, abychom neustále nediskutovali o těch věcech, které už jsme jednou prodiskutovali a k nimž jsme nějaké stanovisko přijali. To říkám dopředu, když si posloucháme paní zpravodajku, tak nemáme pocit z toho, že jsme tak daleko, jako vlastně jsme, protože když jsme o tom diskutovali tady minule, tak všechny politické skupiny byly připraveny k trialogu a potom to řekli i koordinátoři a myslím si, že na mnoha místech jsme eh, měli mnohem jasnější stanovisko, než potom to vyznělo na zasedání s radou. Takže i na to musíme dát pozor, abychom nepřispívali k tomu neustálému motání se v kruhu na trialogu. Obsahově si myslím, že bychom mohli souhlasit s tím, že takovýto nezávislý orgán pod, zastřešený pod parlamentem, eh, který nebude politický, který nebude podléhat nějaké politické většině, a tak nebude řízen, ale budou to nějací e, pracovníci, kteří to budou nezávisle posuzovat na základě námi schváleného statutu. A to se bude týkat jak registrace, tak zrušení registrace. Ten návrh neříká, že bychom na plenárním zasedání měli rozhodovat o tom, jestli strana bude vyřazena z registrace nebo ne. A to si myslím, že je rozumné rozhodnutí. Já se nechci vrátit k tomu, o čem jsme tady neustále diskutovali, tedy že parlament by neměl se stavět do role nějakého rozhodovacího orgánu. Měli bychom se na tom rozhodnutí podílet, ale neznamená to, že by to mělo být nějaké politické rozhodnutí, které by potom tak bylo i vnímáno, ale jde spíše o to, aby to rozhodnutí bylo uděláno na základě nějakého právního předpisu nebo postupu. Takže já si myslím, že máme před sebou ještě malý krok, který bychom měli udělat, abychom konečně dospěli k nějakému definitivnímu závěru. Já nevím, jak dlouho to ještě chcete točit dokola. Já nevím, co by měl vyřešit technický trialog. Já si myslím, že teď jde spíše o politické rozhodnutí. Já jsem se já jsem se ptala, jestli máme různá kritéria pro registraci a získání finančních prostředků. Ten text zmiňuje požadavky, alespoň jeden člen musí být evropským poslancem, ale zmiňuje to pouze v kontextu financování, jestli tomu správně rozumím. Pokud vím, tak to je i požadavek pro registraci. Pokud tomu tak je, tak eh, co je nevýhodou strany, která nebude registrovaná, oproti té, která je registrovaná, ale není nějak zafinancovaná. Pane předsedo, vy jste, myslím, navrhl, že rozhodnutí o vřezení z registrace by mělo vycházet z hlasování Evropského parlamentu, ale pochopitelně otázka evropských hodnot to není vůbec objektivní kritérium. Posuzovat, zda nějaká strana, vláda je demokratická nebo nedemokratická je velice subjektivní kritérium. Já bych posuzoval celou řadu eh, vlád členských států jako nedemokratické, co se týče přístupu k legislativě. A možná se mnou nebudete souhlasit. Valná většina politiků v Evropském parlamentu by měla také rozhodnout o menšině politiků a to mně přijde úplně špatné. Já jsem proti financování jakékoliv politické strany. Já si myslím, že politické strany by měly být dostatečně oblíbené, aby se zafinancovaly sami. Pokud všechny politické strany budou mít registrační finanční prostředky, tak si pořád myslím, že to nebude rozumné využití veřejných prostředků, ale alespoň to bude upřímné. Pokud to některé nedostanou, tak v podstatě korupčním způsobem budeme využívat veřejných prostředků. Děkuji. Bene, io... Dobrá, já tady musím z toho učinit nějaké závěry. Je zřejmé, že tady je požadavek po rychlém svolání formálního trialogu na politické úrovni. Mám ale pocit, že nemůžeme bránit eh, technickým odborníkům, aby se sešli, pokud budou chtít na té neformální úrovni. Já se domnívám, že i to by mohlo být velice užitečné, aby se setkali, aby připravili nějaké podklady, jak o tom hovořila i paní kolegyně Gurmaj. Pokud eh, tady je tedy tato poptávka, aby ještě tento týden se uskutečnilo technické jednání na neformální trialogu dobrá. Zároveň řekneme, že chceme mít co nejdříve také formální politický trialog a jestliže mezi tím proběhne také setkání těch odborníků, tak ti zohlední to, o čem jsme zde hovořili my dnes. A mohou navrhnout určité závěry, které umožní hlasovat či rozhodovat mezi dvěma možnostmi na té politické úrovni. To mi připadá rozumné, abychom takto postupovali. Ostatně učinili jsme to už v minulosti. Jestliže máme třeba tři hmm, instituce, které se nějak dohodnou, my to nesmíme přece zakázat. A zároveň ale řekneme, že chceme, aby byl co nejdříve politický trialog. Shodneme se na tom, můžeme toto odsouhlasit, dobrá, vypadá to, že nikdo není proti. Tímto tedy končím dnešní jednání a uvidíme se 26. listopadu 15 hodin až 18.30, pondělí 16. prosince 15 až 18.30, úterý 17. prosince 9 až 12.30. Připomínám tedy, že dnes odpoledne proběhne slyšení, kde se bude debatovat se zástupci občanské společnosti, kteří byli svoláni dle článku 17 Lisabonské smlouvy. Jsou to tedy zástupci církví, ale také organizace bez vyznání. Těch bude asi ještě více. Myslím, že to bude velice důležité setkání, abychom se seznámili s názory zástupců občanské společnosti mm, prostřednictvím velmi kompetentních intelektuálních zástupců. Takže to se uskuteční dnes odpoledne od 15 hodin dále v tomto sále. Děkuji.